teď eh, předstoupí komisařka Kretu, naší bývalá kolegyně, aby střídá komisařku Georgievu. Merci. Nous allons eh, donc eh, ouvrir ce débat avec la prise de parole de Madame Cretzou. Dobrá, tak teď eh, komisařka a eh, eh, Kretu. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, je pro mne velkým popuš- potěšením, že zde mohu být a vystoupit jménem Evropské komise k tématu mírový proces v Severním Irsku. Toto je proces, který se v první instanci týká vlády Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska, která již před mnoha lety v prosinci 1973 přijala deklaraci, kdy se zavázala k tomuto mírovému procesu. Evropská unie tuto deklaraci uvítala jako možnost zajistit mírový a stabilní proces a také to podporovala prostřednictvím svých fondů. Eh, během období od té doby Evropská unie a jednotlivé orgány se velkým zájem vždy sledovaly tento mírový proces a to je pro mě zcela normální, neboť Evropská unie sama o sobě je také typickým příkladem mírového usmíření. V roce 1994 i hned poté, eh, co došlo k tomuto oznámení, a k přerušení násilí náš předseda komise Jacques Delors deklaroval, že komise je také odhodlána podporovat tento mírový proces a také za podpory Evropského parlamentu. Evropská komise se rozhodla předložit nový podpůrný balíček, aby podpořila proces ekonomické obnovy a usmíření. Bylo to zaměřeno zejména na inovativní podpůrné mírové programy, což schválili parlamenty v členském státu eh, v roce 95 a týkalo se to eh, asi 2,3 milionu lidí. Období 1995 až 2013 Evropská unie vynulažila nějaká 1,3 miliardy euro na mírové programy, což činilo po dofinancování ze strany členských států téměř 2 miliardy euro. Jednalo se o, o různé komunitární projekty, které podporovaly budování společného prostoru a také s odkazem na dědictví minulosti. E, s ohledem na dlouhodobý mírový proces pro léta 2014 a 2020 parlament a členské státy odsouhlasili nový mírový program, k němuž by EU měla přispět nějakými 230 miliardami eur, miliony euro a členské státy to dofinancují asi 40 miliony euro. Vážení poslanci, mírové programy přinesly celou řadu pozitivních výsledků což je velmi důležité v rámci tohoto mírového procesu, kdy jde zejména o to, aby se k sobě přiblížily dva členské státy. My jsme vždy e, sledovali to, že tento program je hlavně strategickým balíčkem zaměřeným na podporu dlouhodobého partnerství a také nadnárodní nad komunitní spolupráce. Vyhodnocování mírových programů ukázalo velmi kladné dopady v terénu, jak v severním Irsku, tak v sousední hrabství v Irsku. Ten program zahrnul více než jeden milion lidí, pomohl k sobě přilížit rozdělené komunity, a zvýšit důvěru a připravit půdu pro společnou budoucnost. Důkazy ukazují, že tyto projekty pomohly změnit postoje lidí, pomohly jim překonávat jejich předsudky, pomohly jim učit se respektovat diverzitu a budovat novou společnost. Eh, mírový program Peace 3 se například zaměřil na budování partnerství na místní úrovni a pomohl lidem vyrovnávat se s minulostí. Doposud se v regionu zúčastnilo asi 25 tisíc lidí eh, workshopů zaměřených na mm, řešení problému. Asi 3 tisíce lidí dostalo eh, posttraumatické poradenství a další tisíce lidí se zapojili do programu zaměřených na oběti. Chceme klást důraz i na podporu další generace, tak znamená projekty zaměřené na mladé lidi, které tímto dostanou uh, dovednosti, aby se vyhnuli sektářskému násilí. Snažíme se, aby lidé v tomto regionu sami uchopili těmto mírový proces. Podporujeme tedy proces budovaný takzvaně z dola nahoru, aby lidé mohli přicházet s vlastními řešeními svých problémů. Samozřejmě i nadále tam dochází k určitým krokům zpět v rámci tohoto mírového procesu, ale Evropská unie chce podporu poskytovat i v období 2014-2020, protože stále toho zbývá ještě mnoho, co je třeba udělat. Jak víte, ve víceletém finančním rámci pro roce 2014 až 2020 a v regulační rámec. Všechno toto bylo bohužel odsouhlaseno něco později, když jsme si přáli. Návrh programu pro leta 2014 až 2020 byl předložen ze strany členských států 22. září a komise k němu nyní připravuje připomínky. V rámci nového programu se budou mimo jiné budovat příležitosti pro mladé lidi v Severýmsku. To je naprosto zásadní. Musíme pomoci hlavně těm mladým, jestliže chceme vybudovat společnost, která bude více tolerantní, společnost, která bude schopná vzdát se nenávisti z minulosti. A další věc, Nechceme se vyhýbat ani citlivým otázkám a chceme zajistit, že všechny politické strany se zapojí a podpoří tento program. Je důležité si připomenout, že mírový program je finančně sice velice důležitý, ale není to jediná podpora, kterou EU poskytuje tomuto mírovému procesu. EU vynaložilo téměř 305 milionů euro během posledních 20 let v rámci mezinárodních fondů směrem k Severnímu Irsku. Další příspěvky přišly také po roce 2007, kdy tehdejší předseda pan Barózo ustavil interdisciplinární pracovní skupinu se zapojením ostatních institucí a snažil se náhledat další příležitosti pro tento region. Severní Irsko Eh, bylo řešeno také v rámci mé kompetence jako regionální eh, komisařky a věnuje se mu 18 generálních ředitelství Evropské komise, které se snaží různým způsobem podporovat ekonomický a společenský rozvoj. Celá řada z vás se seznámila jistě se zprávou publikovanou na začátku tohoto měsíce, kdy se hovoří o různých aktivitách během sedmiletého období. Jsem eh, ráda, že se tato zpráva setkala s pozitivním ohlasem a eh, také s pozitivním ohlasem pana Petra Robinsona, premiéra Severního Iska a vicepremiéra Guinnesse. Eh, vím, že i Pan Juncker podpoří jistě další práci této mezi, mezi eh, rezortní komise. Děkuji, děkuji paní komisařce a nyní dávám slovo panu Kelimu za PPE dvě minuty. Jako, já jsem byl zpravodaj eh, Mezinárodního fondu pro eh, Severní Irsko v minulém volebním období a jako, jako zástupce EPP jsem eh, eh, velice rád, že zde mohu představit eh, tuto zprávu Evropského parlamentu dnes večer a vítám tady také paní komisařku na naší bývalý kolegyni a jsem velice rád, že se na vás zde mohu obracet. Bez pochyby celý mírový proces v Severním Irsku můžeme vnímat jako zázrak, protože lidé, kteří se veřejně nenáviděli, kteří byli ochotní sáhnout po zbraních, Eh, se eh, od tohoto odrátili a díky tomu máme velkopáteční dohody, severoirské schromáždění, což je eh, a exekutivu, která funguje velice dobře obecně v posledních letech. Za to zasluhuje Evropská unie velký kredit a také lidé jako Jim Nicholson mohou dosvědčit, jak důležitá ta snaha byla. Teď je tady ale určitý Eh, v určitý, eh, v mm, určité eh, vákuum. Ehm, a budu tomu říkat vákuum než konec, protože je tady celá řada věcí, které ještě musíme vyřešit a opravdu je musíme lidi vyzývat k tomu, aby k tomu přistupovali otevřeně. V posledních několika týdnech jsme tady měnili pana McGinnise, místo vicepremiéra, pana Robinsona a pana Nezveho. Všichni říkali, že Evropa je vnímaná jako přítel Severního Irska a v tomto duchu předkládáme toto usnesení. Protože eh, lid eh, v Severním Irsku chce eh, mír, Navštívil jsem eh, nedávno eh, se svými kolegy mírové projekty, které probíhají, o kterých, o kterých eh, paní komisařka hovořila. A lidé chtějí v terénu, aby ten mírový proces pokračoval. Je důležité, aby všechny politické strany se semknuly a schválili usnesení k této věci a k těm otázkám, které teď mírový proces zdržují. Děkuji, pane Kerry. Máte tady modrou kartu. Přijmete? Yeah. A, tak prosím. Já souhlasím s panem eh, Kelim a my opravdu chceme, aby eh, bylo dosaženo pokroku. Je tady několik historických věcí a zeptám eh, se pana Kellyho, jestli by se ke mně připojil. A, a sice Birmingham, to je u nás ve volebním okrsku v West Midlands a my pořád nevíme, kdo spáchal ten eh, pumový atentát a eh, to navzdory eh, permanentní kampani. Pomohl byste, prosím, těmto rodinám to uzavřít? Ano, jak říkám, jsou nevyřešené otázky, které je třeba vyřešit. Některé z nich byly vyřešeny v posledních letech a budeme je řešit i nadále, protože myslím, že tohle je součást celého mírového procesu. Lidé se budou zabývat situací, řeknou, co se stalo a, a přistoupí k tomu tak, aby dosáhli míru a spravedlnosti pro všechny zapojené. Nebylo by správné m, mm, m, mm, zde tady v parlamentu odsuzovat, m, ale nakonec všichni chtějí mír, všichni chtějí, aby to bylo uzavřené a všichni zaslouží spravedlnost. Děkuji a nyní e, za socialisty a demokraty pan Moraes. E, dvě minuty. Děkuji eh, paní eh, předsedající a také eh, vítám paní komisařku, která je významnou členkou mé politické frakce. Já jsem byl eh, jeden ze spoluautorů eh, tohoto společného návrhu usnesení a to velice rád eh, za svoji frakci. My tady v Evropském parlamentu všichni chceme, aby tady ehm, bylo konečné vyřešení toho konfliktu a uplatňování velkopátečních dohod. A myslím si, že toto, tento návrh usnesení je dobrou připomínkou toho, že tady to byl dobrý příklad řešení uvnitř EU na její eh, rámec. Je to samozřejmě velmi zvláštní eh, oddíl eh, historie, naší společné historie Velké Británie, Severního Irska a Irska. A je to velice zvláštní moment a, a pan Nicholson za chvíli vystoupí a my jsme všichni spolupracovali s irskými stranami a, a se severoirskými stranami a v naší straně máme velmi zvláštní vazby s Sinn Féin, spolupráci s rodinami, všichni. Všichni eh, víme, eh, že tady byly praktické příklady eh, usmíření, které fungují. Nicméně v této rezoluci chceme, aby se řešily jednotlivé věci. Je třeba zaznamenat pokrok v Severním Irsku a nesmíme jej, eh, nesmíme tyhle věci eh, podceňovat. Po celé eh, cestě nás provázely problémy, které si vyžadovaly ožehavá politická jednání o choulostivých otázkách, tak každopádně učiněný pokrok je pozitivním příkladem řešení konfliktu. Lekce, které si můžeme vzít, nebo ponaučení, která si můžeme vzít, jsou podstatné. Všechny strany konfliktu musí být schopné pochopit touhy a, a naděje druhých stran je eh, třeba eh, být schopen vcítit se do kůže eh, politických protivníků a jejich voličů. To pomáhá k uzavření kompromisu. A jak víme, politika je o umění kompromisu. Evropská unie tady sehrála podstatnou roli, paní komisařka ji vysvětlila a my jsme na ní hrdí a jsme rádi, že můžeme i nadále přispívat k mírovému procesu v Severním Irsku. A um, řečník byl přerušen. A teď má slovo pan Nicholson eh, na minutu 30. Eh, děkuji mnohokrát. Paní předsedající, také bych uvítal paní eh, komisařku tady v parlamentu a musím říct, že se těším na spolupráci s vámi a upřímně doufám, že i když vím, že jste se právě pustila do úřadu, tak už eh, začátkem příštího roku nás navštívíte Severní Severním abyste viděla, jaká eh, práce tam byla eh, odvedena. Tohle je, myslím, velice dobrý, dobrá příležitost Evropské unii Eh, znovu potvrdit eh, Severní Irsko. My jsme ušli eh, velkou cestu v posledních dekádách a i když někteří lidé se snaží odvrátit pozornost na minulé konflikty, většina lidí se dívá vpřed a chce budovat novou společnost. A já Vítám zavazek komise, že bude i nadále podporovat severoirský mírový proces. Jednotlivé generace mírových procesu, um, tedy programu jsou uh, uh, svědkem vytvoření té úkolové uh, skupiny. Byla tak, bylo také ukázkou, že Evropská unie chce i nadále podporovat mírový proces v Irsku. A pozor, ten proces ještě neskončil. Ta úkolová skupina pro severní Irsko stále před sebou má důležitou úlohu a je slibné, že paní komisařka zjevně chce pokračovat Eh, byla tady jedna eh, chyba. V jedné eh, fázi před lety si lidé mysleli, že Irsko, severní Irsko už, už bylo dohodnuto. Řečník je přerušen. A nyní dostává slovo paní Harkin na minutu 30. Thank you, um, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla přivítat paní komisařku zde v parlamentu. Když se podíváme zpátky do naší historie, tak primární cíl řízení EU bylo e, zrušit veškeré války na našich hranicích a najít lepší způsob, jak společně žít. Pro mnoho lidí, zejména pro ty z nás, kdo si už válku nepamatují, se to může zdát poměrně jednoduché, poměrně přímé a možná skoro i nedostatečné jako cíl protože my známe jenom život v mírové době. Je to dnes normální a máme pocit, že to bude tak pokračovat navždy. Ale mír nikdy není samozřejmý. Není to něco, co je navždy jednou provždy dosaženo všude. Je to vždy určitý proces a tomu tak je i na evropském kontinentě, stejně jako v Severním Irsku. Ovšem, proces budování míru v Severním Irsku je zatím ve svém dětství. Už to není sice novorozenec, ale pořád ještě je to něco, co požaduje naší podporu. Podobně jak jako jiné batole může se snadno převrátit a upadnout. Je tedy potřeba nadále opečovávat a pomáhat mu. Evropská unie fungovala jako účinný zprostředkovatel a podporovala poslední dva mírové programy, kdy cílem bylo usmíření komunit a budování společnosti. Nové mírové fondy se také budou zaměřovat na mladé lidi a na děti. Když hovoříme o mladých a o dětech, tak dle mého názoru je potřeba klást větší důraz na určitý způsob integrace a vzdělávání, kdy můžeme zajistit interakci mezi jednotlivými komunitami. To by byl pozitivní začátek. Děkuji. A nyní na minutu 30 za frakci GUE paní Anderson. Vážená paní předsedkyně, před eh, několika týdny pan McGuinness zde informoval europoslance o irském mírovém procesu. Na základě toho pan předseda Schulz učinil určité poznámky na minulém strasburském zasedání, že Evropský parlament je připraven dále poskytovat podporu. Tudíž toto usnesení vyžívá, vyzývá všechny strany, aby nadále konstruktivně budovali mírový proces a přispívali k vyřešení konfliktu a aby mm, zajistili úplnou implementaci velkopáteční dohody. Já vítám včerejší návštěvu unionistických představitelů a považuji to za jejich eh, dobrou vůli konstruktivně dále spotřebovat, eh, pracovat. Evropská unie byla vždy eh, zdrojem podpory irského mírového procesu, ať už to bylo prostřednictvím pracovní skupiny Baroza nebo komisařů Wolf, Matiase Hibnera Hana a nyní i vás, paní komisařko Krétu. A já vám všem za toto děkuji. Toto usnesení je výsledkem smysluplné spolupráce mezi europoslanci ze šesti politických frakcí tohoto Evropského parlamentu. Duch konstruktivního dialogu při vypracování a odsouhlasení této zprávy. To vše je potřeba promítnout mm, také e, v, e, v domácím působišti těchto stran a také je to něco, co musí, e, o co se musí zasadit i britské a irské vlády. Usmíření v Irsku bude trvat ještě dlouhou dobu, ale já věřím, že jednoho dne nastane. Nastane ve chvíli, kdy se my všichni uvědomíme, že buď toto bude naše společná ztráta nebo společné vítězství. A já vám za to děkuji. Děkuji. Dále pan Taylor. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, Celá řada lidí mimo Irsko má pocit, že ty troubles, ty potíže už skončily, protože bylo deklarováno příměří. Ale irský proces před sebou má skutečně ještě dlouhou cestu, než bude dosaženo opravdového míru. Mírový proces bude neustále potřebovat nové stimuly a novou podporu. Můj syn a moje rodina se právě přestěhovala na sever, poblíž Belfastu, takže já mám možnost takřka z první ruky pozorovat to násilí a ty kriminální aktivity, k němž dochází v této komunitě a kde se zdá, že probíhají takřka bez povšimnutí a bez jakékoliv reakce. Já mám pocit, že tyto antisociální aktivity souvisí se sociální deprivací a eh, špatnou situací v této oblasti, spíše než nějakými náboženskými důvody. Tedy tudíž v rámci tohoto procesu mm, se o to musíme zapojit i my, kteří jsme tady a zelení budou rádi tento proces podpojovat. Děkuji a slovo má pan Nutl. Jedna minuta. Děkuji. Vážená paní komisařko, několik dnů poté, co Wales oslavil výročí konce svého ozbrojeného konfliktu, tak bohužel eh, v severním Irsku určitá zeď stále ještě stojí. Eh, Spojeném království byl vystaven účet ve výši 1,7 miliardy euro ale Severní Irsko muselo eh, vystavit účet ve výši několika set milionů euro brit, eh, britských liber a také je tam velmi vysoká nezaměstnanost. Eh, zatímco Spojené království každý den dá velkou částku Evropské unii, tak velká část těch peněz je poskytována i Severnímu Irsku. Já mám pocit, že ale Evropské Irsko jsme, Severní Irsko jsme ponechali někde v divočině, někde v pustině, eh, bez pomoci. Já mám tedy pocit, že Spojené království, Amerika, Evropská unie, tito všichni eh, selhali v tom, aby pomohli trvalému míru. Stále toho zbývá ještě mnoho udělat. Eh, do you have a blue card? Yes. Mr. Brock, you have the floor. Pan Brock, máte slovo. Schämen Sie sich. Pane kolego, nestydíte se. Vaše interní politika prezentace nesprávných ekonomických a finančních čísel, které je povinné platit, využíváte k interní propagandě ve vaší zemi v rámci diskuse o mírovém procesu, kde i Evropská unie hrála pozitivní roli. Myslím si, že zneužívat něco takového, jako je mírový proces pro interní britský předvolební boj, je podle mého názoru něco, co je opravdu jenom laciné politikaření a neodpovídá velkým mírovým úkolům. Pane Broku, ale to je prostě jinak, jak komise řekla, tak 300 milionů euro bude vynaloženo během příštích deseti let ale to, to je šest dnů, to, to je něco, co my jako Spojené království dáme Evropské unii během pouhých šesti dnů. Eh, já vám musím říci, pane Broku, že my bychom mnohem raději odešli z EU, protože bychom byli ve větší prosperitě a ve větším blahobytu. Ale chci to dokončit. O co tady skutečně jde? Mírový proces postupuje kupředu, ale Severní Irsko stagnuje. Stagnuje ekonomicky, stagnuje společensky a kdybychom my ušetřili ty peníze, co dáváme Evropské unii, tak bychom je mohli investovat lépe do Irska, Severního Irska. Děkuji. Potom tady máme další řečníky a jedna z nich je paní Doc. Minuta a půl. Mikrofon. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, Evropská unie je již dlouho přítelem Severního Irska a já s velkým potěšením eh, jsem slyšela, že ta podpora bude pokračovat i do budoucna. Severní Irsko si váží této podpory eh, při budování mírové a prosperující společnosti posledních letech jsme velmi eh, se snažili vybudovat normální mírovou společnost. Republikáni znovu a znovu upadali do terorismu a nesplnili svoje cíle. Ani to, co slíbili eh, v severoirském schromáždění. Když eh, vnímáme hrozby od disidentských irských republikánů, tak musíme se snažit o to, aby převládla demokracie, demokratický duch. Musíme se snažit o to, abychom vybudovali lepší, prosperující, stabilní Severní Irsko, politická stabilita, fungující demokratické instituce. To vše je naprosto zásadní pro budování takovéto společnosti. Všechny výzkumy dokazují, že je větší míra proto, aby, podpory to, aby Severní Irsko zůstalo nedílnou součástí Spojeného království, než tomu bylo kdy v minulosti. A tato podpora pochází jak eh, z obou tradičních společností v Severním Irsku. Když eh, pokračujeme v našich politických rozhovorech, abychom dořešili další problémy, jako třeba mm, ještě fungování naší vlády, tak unionismus musí fungovat pozitivním způsobem. Naše strana si přeje normalizovat vládní struktury, zjednodušit rozhodující procesy a zajistit lepší vládnutí a zprávu Severního Irska. Děkuji. Děkuji. Máme tady modrou kartu. Přijmete ji, paní poslankyně? Děkuji. 30 sekund, pane kolego. Bez mikrofonu. Please micro. No. Slyšíme se? Dobře. Tak. Paní předsedkyně, zaznělo tady, že v severním Jesku to vypadá tak, že lidé chtějí zůstat ve Spojeném království. Já s tím souhlasím. Ale co ta otázka, zda Spojené království chce zůstat v Evropské unii. Možná, kdybychom odešli, nezměnilo by to názor v Severním Irsku a dynamiku té společnosti a se, nechtělo by se Severní Irsko v tom případě přiklonit spíše k Dublinu? Michael. Opět bez mikrofonu. Omlouvám se. Možná tady máme nějaký technický problém s mikrofony, říká řečnice. Děkuji, děkuji za vaši otázku. Eh, já říkám, že nyní v Severním Irsku je velká podpora pro to, aby zůstalo součástí eh, Unie. To vyplývá se všech těch průzkumů, které jsou v Severním Irsku prováděny. Ukazuje se totiž, že e, velká část lidí v Severním Irsku se nyní identifikuje s Unii a že se považují za severoirčany. A to je zajímavý vývoj. Já se nedomnívám, že je tady nějaká snaha nebo e, touha potom, aby došlo ke sloučení Irska jako takového, nemyslím si, že něco takového nastane, určitě ne do roku 2016, to prostě ta situace taková není. My jsme rádi, že jsme britskými občany. Děkuji. Děkuji vám. My vítáme toto usnesení, které se týká podpory procesu v Severním Irsku, který vypadá tak, že momentálně stagnuje. Máme morální závazek nezapomínat, co se stalo. A to, co se stalo, je strašlivé. Nesmíme zapomínat na to, co se stalo ve Severním Irsku a nesmíme zapomenout na důvody onoho zabíjení. Jménu, zabíjel se ve jménu evropských národů Unie, v níž vlastně v Evropě věříme. Byl tam ozbrojený konflikt, který měl nesmírné množství obětí a stále i tyto oběti má. Musíme podporovat mírový proces, izolovat radikalismus a usilovat o podporu porozumění, ale také nesmíme zapomínat, že když si to nebudeme uvědomovat, co se stalo, tak je to jsou to jenom ty oběti, které zaplatí za terorismus a doplatí na něj. A komisařka správně řekla, že to usnesení se týká jenom Severního Irska, ale i Španělsko si přeje, aby zde veškerá forma beztrestnosti, beztrestné politiky byla ponechána stranou, protože jinak budou oběti terorismu potrestány dvojmo. Existují tisíce obětí Eh, ozbrojeného konfliktu a terorismus si vyžádal tisíce obětí. Musíme vytvořit Evropskou chartu práv obětí tak, aby to byli teroristé, kdo žádají o odpuštění, kdo musí odsedět svoje tresty a tak, aby se přispělo k tomu, že všechny případy byly objasněny a abychom si také důstojně připomněli oběti terorismu. Dámy a pánové, beztrestnost, to znamená druhou smrt obětí terorismu. Ne, beztrestnost neexistuje na světě a neexistuje ani v severním Irsku. Paní předsedkyně, v tomto usnesení nejsou vůbec zmíněny oběti terorismu. A zdá se, že to je lež a neměli bychom se tomuto tématu vybírat. Děkuji. A nyní má slovo pan Charga Tondo. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně, vážení paní komisařko. Když zde budeme mluvit španělsky, můžeme opravdu vyjádřit velkou úctu k mírovému procesu Severnímu Irsku a tomu, čeho bylo dosaženo. Je třeba si připomenout slova Indiry Gandhiové, protože není cesta míru, protože mír samotný je cesta. A samozřejmě víme, že situace je v Severním Jirsku složitá, ale je třeba míru pomoci. Když bylo možné dosáhnout dohody mezi všemi politickými skupinami Severního Irska, je to úžasná věc. A proto je dobré a je, bylo by i potřebné podpořit a pomoci našim kolegům v Irsku. Samozřejmě, jsou zapotřebí i finanční prostředky, ale co je důležité, je to, aby se dále rozvíjel proces usmíření a aby se nadále rozvíjela také ekonomická spolupráce mezi jednotlivými členy dříve znepřátelených komunit. Takže to jsou procesy, které známe i z Evropy, víme, jak fungovaly, víme například, jaké boje se odehrávaly v Baskicku a je důležité, abychom opět oživili konsensus mezi jednotlivými irskými skupinami. Jistě cesta k míru byla dlouhá a ještě stále pokračuje. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Demes Máker slova podpory člověka, který není z Irska, ale rád tam cestuje. Já jsem včera byl na vzpomínkové akci, připomínali jsme si příměří v Dixmeudenu. Dixmeudenu je obec ve flanderských polích a symbol nesmyslného násilí a je výkřik volající po usmíření, míru, míru milových řešení. A to jsou pojmy, které vedly také k míru v Irsku. S velkým obdivem jsme i ve Flandrech hleděli k odvaze a angažovanosti irských a britských politických představitelů při uzavření belfastské velkopáteční dohody. A Evropská unie to vždy vítala, ale bohužel mír není nikdy samozřejmý. A bariéry, které zde nyní jsou nebo ho ohrožují, eh, nás zneklidňují. A proto je důležité, abychom v Evropě nastali, nastali trvalý mír, to úspěch severojirského procesu prospěje všem v Evropě. Musí to být příklad pro ostatní, pro řešení nedořešených konfliktů mimo Evropu i v Evropě. Mám zde i na mysli například mírový proces v Baskicku. Děkuji. Děkuji vám. A dnes má slovo paní Berard. Děkuji. Uh... A vítám paní komisařku. Eh, lid Severního Irska eh, ušel dlouhou cestu od velkopátečních dohod z roku 1997. Hrozivé násilí se stalo věcí minulosti a politické instituce eh, teď fungují a zastupují všechny strany těch tehdejších nepokojů Troubles. Jak říkal prezident Churchill, je lepší spolu mluvit, než válčit a v Severním Irsku se to děje. Jednotlivci i organizace ze všech součástí roztrhané společ, rozeklané společnosti pracují na dosažení trvalého míru. Je to jejich mír podle jejich podmínek, ale pořád je třeba ještě některé věci udělat k plné implementaci mírové dohody. Pokračující eh, sváry pokrač, tedy, eh, přetrvávají v některých eh, obcích, zejména jsou tady problémy ve školství a bydlení a sociálně-ekonomické problémy tlačí lidi do, na kriminální dráhu a objevuje se vandalismus. A vzhledem k tomu, e, že e, lidé si ještě čerstvě pamatují e, to násilí, tak mladí lidé jsou zatlačováni někdy na tuto stezku znovu je eh, třeba prosazovat smíření mezi eh, jednotlivými komunitami. V nadcházejících pěti letech Evropská unie musí i nadále pomáhat pokládat eh, základy skutečného trvalého míru. Regionální fond Evropské unie také podporuje hospodářský rozvoj. Musíme poděkovat všem zapojeným do těchto programů a pochválit jejich snahy s mydováním komunit a, a, a poskytováním naděje, a, mluvením, plánováním a spoluprací. A, Eh, musíme i nadále pokračovat v budování společné eh, společnosti pro všechny eh, v Severním Irsku. Děkuji a nyní paní Riada. Děkuji. Myslím si, že mám problém. Irský eh, mírový proces je uznáván eh, po celém eh, světě, je vnímán jako zdroj inspirace a naděje, zejména pro ty, kteří se snaží vyřešit své vlastní konflikty. I když bylo dosaženo skvělého pokroku, musíme podpořit ten stávající proces a musíme tak dořešit nedořešené otázky ve všech dohodách. Je na čase, aby byl zaveden zákon o jirském jazyce je, eh, není divu, že eh, irština není uznávána jako důležitou součástí naší kultury. A, a bylo pro nás velice eh, politování hodný, že nebyly přijaty návrhy Richarda Hase, protože to byl skutečný pokus o kompromis této otázce, ale s podporou Evropského parlamentu jsem si jistá, že můžeme postoupit vpřed a posílit naděje na dobrou budoucnost pro každého na Irském ostrově. Děkuji. Eh, teď paní Jill Evans. Děkuji paní eh, předsedající. Paní komisařko, eh, v roce 2012 Evropská unie získala eh, Nobelovou cenu za mír a to za šest desetiletí přispívání k míru a smíření a demokracii a lidským právům v Evropské unii. Spousta lidí nad tím tehdy mávala rukou, ale myslím si, že Evropská unie může sehrát mnohem ještě větší úlohu v zahraničí v předcházení konfliktu a my jsme to u nás viděli. Navzdory řadě odvážných pozitivních, pozitivních kroků v, nadcháze, v posledních letech mírový proces v Severním Irsku, jak jsme slyšeli, pořád ještě eh, má před sebou dlouhou cestu. Bylo dosaženo velkých eh, pokroků v ukončení násilí a, a donucení jednotlivých, eh, jednotlivých stran jednat. A, ale k zajištění udržitelného míru a spravedlné společnosti si vyžaduje soustavnější pozornost. Proto mírový program a úkolová skupina komise jsou tak cené. Je nyní na čase, aby tento parlament prokázal svoji kolektivní vůli dosáhnout trvalý mír v severním Irsku a nabídl svoji praktickou podporu k jeho dosažení. Děkuji. A nyní eh, má slovo paní Klun minutu a půl. Máte slovo. Děkuji paní eh, předsedající, a děkuji vám, paní komisařko, eh, za vaše eh, prohlášení a za to, že jste mm, zde zdůraznila ty peníze, které mají být na podporu severojiského mírového procesu. Já jsem navštívila několik těchto projektů, abych si v terénu při, prohlédla, jak skutečně pomáhá a tato podpora podporuje mladé lidi, kteří se stali oběťmi násilí z jakéhokoliv důvodu ať už to byly fyzické oběti nebo eh, lidé, kteří byli vtaženi do víru konfliktu a eh, skončili ve vězení Možná, eh, že kdyby měli znovu příležitost, už by eh, takto nejednali. Každopádně eh, ta práce v terénu je velice pozitivní a velice to vítáme. Také vítám posílení jednání Belfastu na dosažení dohody o klíčových otázkách, které stojí v cestě mírovému procesu. Je tady v určité určitý pad nebo určitá stagnace, ale eh, každopádně irská vláda dělá, eh, co může. Budeme pokračovat i nadále s eh, britskou vládou, abychom dosáhli trvalé dohody pro prospěch všech Irů po celém ostrově. Pokračující snahy se budou muset zabývat minulostí a jejím dědictvím. Jedině tak budeme moci pomoci obětem. Eh, chci každopádně vyjádřit eh, díky všem stranám eh, vyjednávání. Je zjevné, že toho máme tolik, co získat ze spolupráce a tolik, co ztratit z rozporu. Každopádně pokračujeme vpřed a děkuji všem za jejich podporu a vyzývám všechny strany, aby spolupracovali ve prospěch Irského ostrova. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Dancovi na minutu 30. Děkuji. Nikdy jsem uh, si myslel, eh, že tady nikdo nebude uh, hovořit o tom, že je to moje země a ne uh, vaše. Uh, co asi udělali Spojené státy v severoirském mírovém procesu, uh, to je velice podstatné. Lejbřičtí poslance uh, souhlasí uh, s uh, tím, aby eh, velkopáteční dohody byly co nejrychleji implementovány. Pro mě eh, bylo nesmírným potěšením eh, pracovat s lejbristickým ministrem pro Severní Irsko, zejména v době, kdy se předávaly pravomoci v oblasti trest trestního práva a, a v policie do Irska. E, ty snahy se vyplatily. Klíčovou součástí toho úspěchu bylo zajistit, aby všichni e, mohli e, říkat, jak se mají jejich obce vyvíjet teď eh, vzniká úplně nová eh, dohoda od eh, podpisu velkopátečních dohod a to novo, nová generace by neměla pocítit nic z těch kulek a nenávisti minulosti a jedině tak zajistíme ukončení problému. Severní Irsko ukazuje, jak je možné dosáhnout politický mír. Nicméně ten v mír je třeba i nadále podporovat. Musíme zajistit, aby eh, politický proces byl vždycky eh, lepší variantou než cokoliv jiného. To si vyžaduje snahu o zasednout s politickými eh, protivníky. Vyzývám všechny strany, aby investovali politicky, emočně i finančně do v budoucnosti této krásné části Evropy. Děkuji panu Francovi. Eh, a ještě se vás zeptám, přijmete modrou kartu? Ano, máte slovo. Já bych vyjádřil eh, tuto příležitost a poděkoval eh, tady panu poslanci, se kterým jsem se zatím nesetkal. Myslím si, že to byl velice užitečný příspěvek. Také dovolte, abych zde řekl, že lid Severního Irska je nesmírně vděčný za veškerou podporu, která zde byla poskytnuta eh, z této sněmovny eh, nikdy nezaujala eh, žádnou konkrétní stranu. A pane Broku, máte pravdu, pan Natl tady není, ale já si myslím, že irská vláda by neposílala peníze do severního Irska, kdyby bylo na něm. Každopádně bych, každopádně bych rád slouž, složil poklonu Žaku Delorsovi, a, Monice Ulf Matis, eh, která eh, byla eh, první komisařkou pro regionální záležitosti, která se pustila do řešení tohoto problému a má určitě na jeho řešení velký podíl. Köszönöm képviselő úr hozzászólását, és szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy a kékkel... Děkuji. A nyní chci říct, ale poslancům, kolegům poslancům, že modrá karta se používá pro její funkci a to je položit otázku a potom přichází odpověď. Chcete reagovat na toto vyjádření? Nebyla to otázka, ale chcete zareagovat na tuto modrou kartu? Yes. Okay. Takže nyní má slovo paní Jana Žitňanská. Prosím, máte k dispozici jednu minutu. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. I přes podepsání velkopáteční dohody bohužel jsme neustále svědky sporadických, ale neutichajících protestů, demonstrací nebo násilnosti. Proto opětovně smuštěný mírový proces v Severním Jirsku musí směřovat k nejrychlejšímu vyřešení konfliktu, protože pouze společný dialog e, přispěje k eliminaci násilí. Proto Plně podporuji usnesení Evropského parlamentu a věřím, že konstruktivní naplňování eh, mírové cesty bude bez násilnosti, protože by to prospělo hospodářskému rozvoji Severního Irska, ale také to občanům nabízí eh, prosperující budoucnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní má slovo pan Ehm, poslanec Pikula na minutu, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, a vítám také paní komisařku Georgievu. Jsou zde dvě eh, důležité dohody. Jedna dohoda, která ukončila válku v Bosně a Hercegovině a také v mojí zemi. Jsou tady určité podobnosti, ovšem dohoda Erdut zajistila integraci mezi různými částmi eh, tohoto území, zatímco Daytonská dohoda nezajistila vytvoření funkčního státu. Eh, část eh, území u Dunaje, na dolu od Dunaje, utrpěla velké katastrofy. Eh, situace se vyvinula tak, že v té oblasti zůstaly dvě třetiny srbského obyvatelstva. Podobně jako v případě velkopáteční dohody se, mm, by se mělo jednat o situaci, která bude při pro obě straně. A proč to nejde i v případě Moskvy a Kijeva? Děkuji. A nyní má slovo pan Tarabela. Jedna minuta. Ještě jedna. Děkuji. Chtěl jsem se zapojit do této diskuse, protože když neslyšíme, že existují různá náboženská společenství e, nebo společenství, která se nemohou vystát z náboženských důvodů, tak si představíte většinou Bagdád. Ale kdysi to bylo Derry, Londonderry nebo Belfast. A je dobře, že už o tom tolik neslyšíme a to je právě proto, že dosud ten mírový eh, proces byl úspěšný. Jistě existuje menšina, která si přeje další pokračování konfliktů a proto je naší povinností podporovat prostřednictvím tohoto usnesení i dalšími kroky tento dlouhý a komplikovaný mírový proces. Mír není vždy plně zajištěn. Je to takové nedokončené dílo, které je třeba neustále budovat. A v severním Irsku se situace uklidnila. Je nás 28 různých zemí, ale zajímáme se o to, co se děje u našich sousedů a poskytli jsme pomoc a podporu a komise nás ujistila, že bude pokračovat, jde to správným směrem a doufáme, že to přispěje úspěšnému konci přes to, že jsou zde určité menšinové názory. Děkuji. A nyní končí seznam řečníků, kteří se přihlásili písemně a otevíráme každý Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařce eh, a také děkuji všem těm kolegům, kteří nepocházejí z Irského ostrova a kteří se zapojili do této debaty. To je skutečně eh, velký respekt vůči eh, životu našich občanů. Proč máme v tom našem usnesení slovo impasse, jakési pozastavení? Nemáme tam ale slovo kolaps přímo. Tady jde opravdu o to, že jsme se ocitli v jakési slepé uličce a je tady odpovědnost ze strany politických stran v Irsku i ve Spojeném království, které by se měly snažit nás dostat ven z této Eh, slepé uličky. Já jako dítě jsem každý den se probouzela s tím a slyšela jsem o tom, co strašného se zase stalo, v jaké děti byly zavražděny, jejich matky, jejich otcové, byly to strašné příběhy. Moje děti už takové Irsko neznají a já nechci, aby se takové Irsko ještě někdy vrátilo. Takže já jsem za tuto rozpravu velice ráda a mnohokrát vám za ní děkuji. Děkuji. Dále má slovo paní Bilbao. señora presidenta quiero sumarme al apoyo a esta resolución. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také podpořit eh, toto usnesení. Věřím také v pravdu eh, a základní práva všech, kdo jsou zapojeni do dialogu za účelem řešení násilných konfliktů. Vidím zde roli EU pozitivně. Odpovídá to základním hodnotám naší unie, to, že uznáváme, že zde je určité ohnisko v nějaké zemi, to není problém jenom dané země, ale týká se to spolupráce všech zemí, které přispívají k tomu, aby se ten problém řešil. Například v Baskicku také pracujeme na mírovém programu. A to e, pomáhá i u nás překonávat etapu násilí, kterou zažíváme a já žádám Evropské unii, instituce, aby zde byl eh, o Baskicko také takový zájem jako pro Severní Irsko. Stali jste se přítelem Severního Irska. Já vám děkuji za toto vyjádření, paní poslankyně. A nyní má slovo další kolega. Děkuji vám za slovo. Domnívám se, že tento návrh usnesení je nesmírně důležitý. Obsahuje významné body i z uplynulých dosažených dohod a na to je třeba navazovat. Chci poblahopřát paní Kretu za její vyjádření zde na plenárním zasedání, ale také na zasedání výboru, kde prezentovala svoje stanoviska. Důležité je, jaký postoj Evropská unie zaujme při řešení problémů tohoto typu. A je velice chválihodné, že i politické skupiny v tomto parlamentu se shodly na tom, že je třeba tyto problémy řešit společně. Rád bych také vyzval tento parlament a Evropskou komisi, aby se stejnou měrou také snažili řešit problém, který existuje v Baskicku. Děkuji vám. Děkuji, pane poslanče. A nyní má slovo další poslanec. Děkuji. Já chci vyjádřit svůj obdiv všem těm lidem a politikům z Irska z různých stran, který, kteří ukázali takovou vyzrálost a takovou sílu charakteru, aby e, ten konflikt posunuli tak daleko, že už jsme ho prakticky začali překonávat. Chci říci, že tak, jak se věci nyní vyvíjejí a pokračují, potřebujeme možná jenom dořešit jednu, dvě věci, aby byla zajištěna spravedlnost, aby lidé věděli, co se stalo, Eh, je potřeba ještě, aby ty rodiny těch, kdo zemřeli při birminghamském eh, bombardování před 40 lety, oni stále neví, co se stalo. Nikdo jim ještě neřekl pravdu. Čili já bych chtěl apelovat na všechny, všichni dobří lidé Irska, všichni politici, pokud eh, chcete promluvit, promluvte, ať je zajištěna spravedlnost pro tyto lidi a všem vám skutečně z celého srdce přeji jen to dobré, je to opravdu úspěch pro Severní Irsko a nech vám Bůh požehná. Köszönöm képviselő úr, Doc képviselő asszonynak mondom. Děkuji. A nyní ještě bych ráda oznámila, že teď už nelze poznat, že v rámci každého nelze eh, podávat eh, modré, tedy eh, otázky modrou kartou a dostala se už dříve příležitost se vyjádřit, takže teď vám nemůžu dát slovo. A poslední eh, řečník je pan Jakobčič. Není alternativy k míru. Dialog eh, ne, také nemá alternativu. Různé formy eh, života přinášejí eh, bohatství. Je třeba žít v rozmanitosti, je třeba eh, se snažit o eh, snášenlivost. V 90. letech jsme používali tyto termíny v době, kdy v oblasti, kde jsem bydlel, probíhala vnitřní válka. Já každopádně věřím v odvahu, v odvahu obyvatel Severního Irska i eh, eh, členů evropských institucí, kteří to udělali tolik pro ně. Nyní eh, je třeba vyznamenat lidi, kteří se snaží o snášenlivost, o toleranci, kteří se zasadili o dialog a vyzývám všichni v Severním Irsku, aby podepřeli naše usnesení. Děkuji. Ráda bych vás informovala, kolegové, že tady máme eh, jeden návrh eh, usnesení a ještě než ho eh, projednáme, tak bych rád zde také uvítala paní komisařku <clears throat> a ráda bych jí dal slovo bývalé místo předsedkyně Evropského parlamentu. Máte slovo. Děkuji, já bych velice ráda vyjádřila, že jsem eh, velice vděčná za ty eh, eh, vaše názory a také za to, že zde mohu vystoupit jménem komise v této důležité rozpravě. Jak většina z vás zdůrazňovala, mírové programy v Evropské unii jsou velice důležité, jsou unikátní v rámci těch, eh, eh, té rodiny strukturálních fondů. A já sami souhlasím, že eh, konsolidace míru a mm, smíření také podporuje tvorbu pracovních míst a hospodářského růstu. A to se snažíme v těchto programech. Snažíme se vytvářet pozitivní výhlídky pro zejména mladou generaci, protože potřebujeme stabilizovat ekonomiku a napomáhat v jejím oživení. Jak řada z vás ví, nebo právě řekla, je velice eh, bolestivé po těch 25 eh, letech eh, od pádu berlínské zdi vidět, že stále máme zdi, které rozdělují součásti Belfastu. A evropský projekt musí sehrát svoji roli a za těch 60 let jsme ukázali, že lidé národy jsou schopné se semknout napříč eh, jednotlivými komunikatami eh, i hranicemi. Eh, britská i irská vláda mohou počítat s plnou podporou komise a mou osobní podporou v eh, hledání řešení nevyřešených otázek a hledání trvalého míru. Já se samozřejmě velice těším na návštěvu tohoto regionu v nejbližší budoucnosti. Je to pro mě osobní priorita a, a jakož i pro celou novou komisi. Eh, každopádně se nebudu vyhýbat eh, basketskému problému, který vzešel od některých poslanců a vzhledem tomu, že už je pozdě, tak budu hovořit vlastním jazykem, abych zareagoval na eh, ten. Eh, Evropská komise eh, zareagovala, pokud jde o Severní Irsko, jedná na žádost Velké Británie a Severního Irska. A není tomu tak v případě v baskickém. Evropská komise vyhrála nebo sehrála eh, roli takového mírového zprostředkovatele, který usnadňoval realizaci toho mírového procesu. Komise ale se eh, snažila působit směrem k uzdravení baskického hospodářství prostřednictvím různých průmyslových projektů. Například nové čtvrti v Bilbao prakticky ve 100% byly vybudovány z prostředků Evropské unie. A kdyby Evropská komise tedy měla chce vyjádřit k eh, situaci v Baskicku, tak je třeba nejdříve se obrátit na radu a potom na základě, nebo na žádost eh, rady, na žádost příslušných eh, vlád, může komise začít jednat. Děkuji vám každopádně za vaši veškerou podporu. Pořád se ještě cítím v té nové roli tak trochu nesvá. Děkuji. vám eh, za práci a přeji vám eh, hodně úspěchů ve vaší nové funkci. Rada bych informovala všechny kolegy, že eh, máme mm, návrh na usnesení podepsaný šesti politickými frakcemi a nyní ukončuji rozpravu k němu a hlasování proběhne zítra. A nyní Další bod na pořadu jednání. A sice prohlášení eh, místo předsedkyně eh, komise eh, vysoké zmocnění.